tomuto bodu se bude zítra. Nyní pokračujeme ve společné rozpravě. Eh, ještě si uděláme minutu technickou přestávku, jako obvykle. Vítám pana komisaře. Sprawdzamy, czy wszyscy są obecni. Sprawozdanie. Eh, vítám pana komisaře. Eh, věřím, že všichni jsou zde přítomni. Máme zde zpravodaje a můžeme tedy pokračovat ve společné rozpravě o zprávě paní Dačena Octavia Sarbu o uvádění biocidních přípravků na trh. Eh, je to vlastně společná rozprava o biocidních přípravcích této zprávy a prohlášení komise, které, která se týká nového návrhu revize týkající se biocidních přípravků. Nyní dávám slovo zpravodajce. Paní Sarbu, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Chtěla bych zdůraznit eh, to, že jsme eh, dosáhli dohody s komisí a radou, což je úspěch. Jde o prodloužení eh, lhůty platnosti až do roku 2014, což je něco, co je reflektováno i ve výsledku hlasování ve výboru pro životní prostředí. Chci za to poděkovat kolegům, kteří pracovali na této dohodě. Prodloužení přechodného období je velice významné, tak abychom garantovali, že biocidní výrobky budou uváděny na trh legálně. Je zásadní, aby tato směrnice mm, byla přijata v prvním čtení, tak abychom nepřekročili desetiletou lhůtu, která byla stanovena pro systematické kontroly biocidů a mm, mm, prodloužení lhůty, přechodné lhůty zajistí členským státům, aby měli nezbytnou dobu vyhodnotit tyto výrobky až do roku 2014. Na to budou mít čas, protože novelizace směrnice eh, začne být účinná k tomuto datu. Dále navrhujeme i na, omezit na dva roky maximálně tu možnost eh, prodlužovat lhůty pro zatím nevyřešené spisy prostřed, nebo nevyřešené záležitosti prostřednictvím komitologie, tak aby se tyto eh, postupy neprotahovaly do nekonečna, což je nezbytné opatření v případě, že by tato směrnice nebyla novelizována do roku 2014. Otázka ochrany údajů a e, ta otázka free riders takže eh, to se týká tedy no, údajů registrovaných v členských státech. To bude také užtečné pro směrnici o biocidech a pozměňovací návrhy přijaté ve výboru pro životní prostředí figurují ve finálním návrhu, o kterém se bude hlasovat zítra na plénu. Po hlasování na plénu hm, eh, budeme mít i podporu rady, tak abychom se dohodli v prvním čtení. Děkuji. V jménu komisí głos komisař. Děkuji. Nyní má slovo eh, pan komisař Stavros Dimas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval paní Šarbu za veškeré úsilí, které věnovala snaze dosáhnout dohodu v prvním čtení o přepracování eh, směrnice 98 8 o umístování biocidních produktů na trh. Komise by se dokázala smířit s kompromisy, kterých bylo dosaženo. E, například, že přechodné období bude čtyřleté místo tříletého a že bude maximum dvou let pro další prodlužování. Mnohokrát děkuji. Děkuji bardzo, bardzo vám správně ta. Děkuji vám. To je dobrá a rychlá debata, která se tady rýsuje. Nyní má slovo paní Krista Klás za EPPED dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři Dimasi, milé kolegyně, milí kolegové. Můžeme být hrdí na to, že v Evropské unii máme takto vysokou úroveň eh, dodržování eh, eh, pravidel eh, ochrany zdraví a hygieny. Biocidy samozřejmě chrání před nebezpečnými nemocemi a e, e, jejich přenosem. Biocidy jsou nezbytné. E, jsou to dezinfekční přípravky, které by měly být nezávadné. A proto je kontrola všech důležitá. Bezpečnost potřebuje čas a přeskum potřebuje také déle než plánováno. Riziko přijít o důležité produkty, protože jejich registrace není uzavřena, nesmíme podstupovat. A proto vítám, že parlament Parlament, Rada a Komise se v prvním čtení shodly na rychlém prodloužení lhuty pro směrnici o biocidech. A pane komisaři, já jsem se domnívala, že to je do roku 2014. Ale proč přichází tento návrh tak pozdě? Nebezpečí, že látky um, um, vypadnou z oběhu uh, z důvodu um, vypršení lhůt je velké. Pane komisaři, již dlouho čekáme na návrh komise o revizi eh, směrnice o biocidech. Důležité oblasti musí být nutně harmonizovány a upraveny, například definice eh, registračních kritérií, eh, délka trvání registrace, ochrana údajů. Výrobci potřebují jasná pravidla, zodpovědnost a také použití a manipulace s produkty potřebuje pravidla. Ehm, testování mm, produktů je velice nákladné a ty prostředky mohou mohou být refinancovány pouze tehdy, když výsledky nebudou přístupné pro ostatní alespoň po určitou dobu. Naší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví samozřejmě je velmi důležitá. Doufáme, že komise předloží jasný fundovaný dokument, který dostojí všem těmto požadavkům, pane komisaři, a to co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji a jménem frakce, respektive jménem eh, demokratů má nyní slovo pan Prody. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři, že přišel, abychom mohli diskutovat o tomto materiálu. Zde máme návrh novelizace směrnice o uvádění biocidu na trh a zde parlament souhlasí s nutností, abychom eh, tedy prodloužili toto období, tak abychom mohli vyhodnotit eh, ty mm, principy, které se týkají některých biocidů a to e, samozřejmě je třeba provést nezbytné analýzy, zvážit požadavky trhu, ale je e, třeba k tomu přistoupit ve, s veškerou vážností k této e, směrnici mm, pokud je 98 lomeno 8. A proto říkám komisi, především by bylo žádoucí, abychom přešli od nařízení, od, pardon, od směrnice k nařízení, což je právní akt, eh, který eh, v podstatě eh, zároveň zavádí účinnost ve všech členských státech a to homogenním způsobem. A dále zásadní bude sdílení mm, dat, údajů. To je základní linie v EU a nyní vlastně to máme již v nařízení REACH a i u biocidů e, i je třeba vyhnout se e, testům na e, obratlovcích a zde je třeba zavést tu povinnost eh, registrace, aby ti, kteří eh, eh, testovali stejnou látku, tak aby to zaregistrovali, aby se vyměňovali údaje, aby se neopakovali, neduplikovali stejné testy a studie je třeba zavést i efektivní systém vyhodnocování a snižovat náklady na přípravu těchto produktů, protože to má Eh, dopad samozřejmě na malé střední podniky i na přetížené národní kontrolní orgány. Dále je třeba i zjednodušit procedury a aplikovat vzájemné uznávání povolení u stejného produktu a Um, které se po, uh, uh, a je třeba uznávat uh, i um, procedury, které se použily v různých členských státech. Dále je třeba harmonizovat, pokud to půjde, i společné eh, lhůty pro eh, zkoumání žádostí z různých zemích a je třeba zjednodušit proces vydávání povolení eh, s cílem toho, aby zde byly co nejmenší odchylky v různých formulacích a protože často potom to vyžaduje další eh, procesy vyhodnocování eh, v, jiných členských státech. Je třeba i eh, vyhnout se diskriminaci mezi výrobci a především, aby zde tedy nebyla žádná diskriminace českých výro, pardon, z evropských výrobců ve srovnání s výrobci ze třetích zemí. Jinak lze souhlasit návrhem v imieniu grupy niepodległość i demokracja głos zabierze pani poseł ursula krupa. Děkuji za nezávislé, má nyní slovo paní Krupa. E, Děkuji, pane předsedo. E, e, Harmonizace zákonodárství o biocidech v Evropské unii je o to důležitější, že legislativa v jednotlivých členských zemích se různí. To samozřejmě není přínosné pro zdraví spotřebitelů a také ne pro jednotný trh ona desetiletá e, lhůta, která byla stanovena pro vstup do platnosti, e, není e, praktická, zejména pokud jde o kontrolu těchto výrobků. Jde o to, že je zapotřebí zajistit kontrolu. Jestliže se nic nezmění, tak bude bezpečnost ohrozena a proto musíme trvat na to, aby eh, umístění do provozu nebo na trhy bylo podrobeno bedlivé kontrole. Eh, jestliže hm, teda kontrola nebude dostatečná, může hm, to vyvolat různé problémy. Týkalo by se to biocidů a hm, látek, které obsahují chemické látky se skladají z různých substancí a Eh, jejich odolnost není vždy jednoznačná, to musí být podrobeno eh, testování a mm, v důsledku toho eh, mohou být malé a středně velké podniky smeteny z trhu a vše padne do náruče velkých podniků. Proto bych teda tuto desetiletou lhůtu ještě prodloužila na 14 let například. Čím pomalejší lhů, postup, tím bezpečnější a harmonizace eh, asi do roku 2014 nebude proveditelná. Děkuji a nyní přistoupíme k části Catch the Eye. Paní Zuzana Rojtová

zasobonieć nieprawidłowa. Vzhledem k tomu, že e, z e, špatného výkladu práva e, zde by mohly vzniknout velice neblahé důsledky, tak proto biocidy potřebují naši pozornost. Spravodajka mluvila o přechodném období pro rok 2014, že údajně to je nutné A v roce, v roce 2010 e, e, přestane účinnost některých předpisů, což by mohlo vést k situaci, že některé biocidní látky budou nelegální na trhu během přechodného období a potom ten trh bude muset být pod národním dohledem. U biocidu musíme e, být velice opatrní, protože tyto produkty eh, ničí celou řadu živých organismů a eh, ty dopady mohou být nezvratné u řady eh, typů živých organismů. Děkuji. Nyní přecházíme ke shrnutí. Pan Stavros Dimas má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem poslancům a poslankyním za jejich připomínky a otázky. Chtěl bych říci, že eh, opravdu hodnocení těch aktivních látek či jejich přeskum trval déle než optimistický původní plán. Eh, ta původní legislativa pochází z roku 2000 programy hodnocení, které tenkrát byly nastaveny, jsme předpokládali, že budou trvat třeba čtyři roky. A že tedy v roce 2004 jsme doufali, že řada těchto věcí už bude hotová. Že je tedy předloží příslušné orgány. Eh, byla odvedena řada práce, mnoho práce, ale nebude možné stihnout to do 14. května 2010. To znamená, nestihneme vyhodnotit všechny ty aktivní látky do tohoto data. Například tedy, eh, pokud máte dezinfekční látky, které eh, využívají aktivní přísady, ty by se tedy v tomto případě museli stáhnout z trhu v roce 2010 a právě proto jsme chtěli dosáhnout prodloužení, tak aby proces hodnocení mohl pokračovat a aby mohl být úspěšně zakončen. Protože eh, například stažení těchto dezinfekčních látek by mohl být eh, obrovským problémem pro nemocnice, ale i další místa. A samozřejmě by to způsobilo problémy pro evropský obchod. Eh, paní Klas se ptala ohledně ochrany údajů při hodnocení těchto aktivních látek. Společnosti, které neprovedly žádné z nových vývojů produktů by se mohly stát takzvanými parazity a vlastně by mohly využívat dostupných informací a už vyráběných produktů. Bereme velmi vážně to, co jste říkala, paní Klas, i vy, pane Prody, eh, ohledně těchto eh, takzvaných parazitů či free riders. Je to opravdu problém, kterému se chceme věnovat. Už jsme o tom hovořili během vyjednávání, které jsme vedli s ostatními institucemi. A ve chvíli, kdy eh, to nařízení je opravdu revidováno, kdy není pouze technicky měněno, můžeme se tomu potom opravdu detailně věnovat. Tento návrh už zapracoval řadu návrhů, které předložil parlament. My se snažíme ten celý proces hodnocení eh, těchto látek, biocidních látek, eh, co nejvíce zlepšit. A chceme zajistit, aby eh, nařízení REACH bylo potom přepracováno, rozpracováno i do hodnocení těchto produktů. Na závěr, pane předsedo, mohu říci, že komise je spokojena s tím, jak vyjednávání probíhala. Komise může přijmout všechny eh, kompromisní pozměňovací návrhy, které byly předloženy a slibujeme, že provedeme eh, či budeme realizovat přeskum této směrnice, což je něco, co si přeje komise, jako tak parlament. Děkuji. Děkuji. Paní eh, Sarbu, naše zpravodajka, na dvě minuty může reagovat. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Já bych chtěla ještě jednou poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo, zpravodajům, stínovým zpravodajům. My jsme velice dobře spolupracovali a bylo to velice efektivní. Je pravda, že možná eh, tato zpráva není tak důležitá, jako to potom bude revize směrnice. Všichni kolegové hovořili o této novelizaci a já jsem hovořila o zprávě, protože to je předmět naší rozpravy. Je třeba ještě si počkat na novelizaci. Je pravda, že dnes večer to také bylo řečeno, že toto prodloužení lhůty ze 3 na 4 roky že není žádoucí, ale já si myslím, že je důležitější, abychom garantovali, že e, všechny e, výrobky se budou prodávat legálně a že dojde ke korektnímu vyhodnocení těchto výrobků. Děkuji ještě jednou. Jak jsem říkala, velice netrpělivě čekáme na novelu směrnice o biocidech. Pan předseda, děkuji. A tím uzavírám rozpravu, společnou rozpravu a hlasovat se bude zítra. Gracias.